Eh, good afternoon. Um... Dobré odpoledne. Všechny vás zdravím a vítám vás na prvním zasedání po letní přestávce. Doufám, že všichni jste přijeli naplněni notnou dávkou energie a chuti do nastávajících měsíců, protože máme před sebou velmi zajímavá témata, která budeme řešit. Navrhuji tím, abychom začali Prvním bodem našeho dnešního programu, kterým je volba čtvrtého místo předsedy. Ale vypadá to, že abychom měli usnášení schopnost kvórum, potřebujeme 10 poslanců a v tuto chvíli jich máme toliko pět. Šest. Souhlasíte s tím, že počkáme, než přijdou ostatní? Eh, dobře, dobře, takže... Tak dobře, takže to odložíme a první bod probereme teprve potom, až nás to bude 10 a tím se tedy dostáváme přímo k přijetí pořadu jednání, to je eh, První věc změnou je, že tedy volbu čtvrtého místo předsedu posuneme před hlasování. Pod číslo 4, schválení zápisu, to eh, bylo odloženo a bod číslo 5, zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních a akcích, tak tento bod byl zrušen. Pokud nemáte žádné námitky, tak budeme pořad jednání považovat za schválený. Kromě toho mám nějaká sdělení, jak všichni víte. Naše dnešní jednání je přenášeno prostřednictvím webstreamu a dále bych vás ráda informovala o tom, že máme mezi sebou dva nové administrátory v sekretariátu IMCO. První je mezi námi a je to Mark Beamish, který k nám přišel ze sekretariátu ITRE a zjistil, že IMCO je tedy také velmi zajímavý výbor, to znamená, že je to nový člen našeho týmu a anne Johnson je druhou administrátorkou, je to tedy vyslaná národní expertka, která se v červenci stala součástí našeho týmu. A bude se zabývat především otázkami standardizace. Tolik tedy sdělení předsedkyně a nyní se můžeme posunout k bodu číslo 5. Jde o projednání pozměňovacích návrhů o akčním plánu pro retailové finanční služby. Já bych v tuto chvíli ráda předala slovo panu zpravodaji, Eh, který tu bohužel není, takže možná za něj promluví Nikola nebo někdo jiný ze SAD. Prosím, Nikola. Ano, bohužel je to tak, že Josef tu není. Jeho letadlo má spoždění, proto se nemohl dostavit. Já jsem bohužel neměl příležitost se u něj informovat, to znamená, že v tuto chvíli nemám žádné blížší informace, eh, proto tedy můžeme ten bod odsunout eh, a podívat se na to později. Dobře, a tím se tedy dostáváme k bodu číslo 7, kde zpravodaje máme. Jde o projednání návrhu zprávy. Zpravodajem je pan Nikola Danty. Jde o provádění směrnice 2005 36, pokud jde o regulaci profesionálních služeb a potřebu jejich reformy a já v tuto chvíli předám opět slovo Nikolovi, aby nám předložil návrh zprávy. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já nevím, jestli jsou tu vůbec přítomně další stínoví zpravodajové. Nevím, jestli by nebylo lepší chvíli počkat. Pokud správně vidím, nejsou tu přítomni ani eh, stínoví zpravodajové. Já samozřejmě mohu o své zprávě informovat, nejsem si jist, jestli to má smysl. Možná, že by bylo lepší, pokud bychom 10 minut počkali, tak aby, nás, aby se nás sešlo víc. Ale pokud chcete, mohu se do toho pustit rovnou. Protože v podstatě už uh, chybí pouze András, Alde tu je. Dobře. Takže pokud souhlasíte, tak um, můžete začít. Eh, stínoví zpravodajové to jsou dobře, takže můžeme začít. Ano, děkuji. Jedná se o sdělení v rámci takzvaného balíčku o službách, na kterém jsme pracovali již delší dobu. V této souvislosti tady vznikla celá řada legislativních iniciativ a my už se určitou dobu zabýváme i e, tímto tématem. Sdělení komise obsahuje velmi podrobnou analýzu, která se týká určitých odvětví služeb. Zaměřuje se to především na určité oblasti, ať už jsou to advokáti, poradci, eh, por, eh, makléři nebo průvodci eh, turistů, patentoví zástupci, účetní, stavební inženýři. Tato povolání byla vy, vybrána proto, že se to, jsou to povolání z oblasti stavby, stavebnictví a cestovního ruchu. Komise tedy počítá s tím, že by se tato povolání lépe regulovala, vydala k tomu celou řadu doporučení, pokud jde o reformy, které by měly být provedeny v jednotlivých členských státech. Ve sdělení komise se hovoří o tom, že je potřeba pokračovat v reformách těchto povolání. Díky tomu by měl být oživen hospodářský růst a měla by být vytvořena lepší pravidla, díky tomu by mohla vznikat nová pracovní místa. Právě oblast služeb je v Evropě velmi důležitá, protože 150 milionů pracovních míst je přímo nebo nepřímo s oblastí služeb zpěta. E, zhruba 60 všech pracovních míst je právě e, e, v, v, v oblasti služeb a obrat v oblasti služeb dosahuje zhruba 10 trilionů. To znamená, že eh, je to oblast důležitá, která je již do značné míry upravená. Doposud byla upravena některá povolání a jiná nová povolání by bylo potřeba upravit do budoucna. Jsou to velké rozdíly Upraveno je například 76 povolání eh, v Litvě, eh, v Maďarsku je to velmi, naopak velmi málo. 22 pracovních sil v Evropě je tedy předmětem eh, tohoto, těchto úprav ale jak už jsem řekl, jsou tu velké rozdíly, například 14% v Dánsku, 33% v Německu. Je tu celá řada iniciativ, například i strategie Komise pro jednotný trh, ve které, jsou, ve které je obsaženo celé, celá řada opatření. Kromě toho se tomu věnují i jednotlivé dokumenty národních států. Jde především o prověření přiměřenosti, které se tu navrhuje a dále jde o to, aby se tedy zohlednily zvláštní požadavky jednotlivých povolání v jednotlivých profesních skupin. Domnívám se, že to, co máme v tuto chvíli před sebou, by mělo doplnit ten podstatný cíl sdělení komise. Je potřeba provést analýzu současného stavu, je potřeba zjistit, do jaké míry je směrnice v jednotlivých členských státech prosazována, do jaké míry zapadá do stávajícího legislativního rámce a do jaké míry tedy správně probíhá eh, prověřování pro přiměřenosti a do jaké míry je toto e, prověření nebo ten, ten test přiměřenosti pro členské státy užitečný. Jde o to zjistit, jestli úprava daného povolání je e, přiměřená. Cílem je tedy lepší výměna osvědčených postupů a Cílem je také to, aby se zajistilo, že úprava těchto odborných služeb bude upravena nebo bude přiměřená a že tedy eh, nedojde k narušení vnitřního trhu. Já jsem provedl první analýzu toho, jak je směrnice prosazována. Jde především o článek 59, jde o takzvaný postup vzájemného hodnocení. Jde o regulovaná povolání a o požadavky omezující přístup k povolání či jeho výkonu. Některé členské státy se tedy snaží určitá povolání lépe upravit. Jde o to, aby byla posílená hospodářská soutěž, aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže a předkládají se konkrétní návrhy týkající se definice jednotlivých odborných služeb a také je řešen přístup k těmto povoláním. Musíme to zasadit do celkového kontextu, musíme zjistit, do jaké míry jsou vnitrostátní pravidla eh, účinná a přiměřená a v tomto eh, z tohoto hlediska není možno zohledňovat pouze ekonomické faktory. E, navrhuje se tu nový indikátor e, restriktivity, to znamená indikátor toho, do jaké míry je to je něco tedy e, restriktivní, ale myslím si, že by to mělo být pojímáno pouze jako ukazatel Kromě toho jsou tu všeobecné zájmy, například zájmy spotřebitelů a také určité zvláštnosti sociální povahy, kulturní povahy musíme vzít potaz rozdíl mezi jednotlivými eh, členskými státy. Celkem za to by to mělo vést ke vzájemnému obohacování. Myslím si, že takováto právní úprava sehrává důležitou roli v tom, aby naše hospodářství, evropské hospodářství, obstálo v celosvětové konkurenci. Proto si myslím, že ten návrh by měl být vyvážený. Na jedné straně chceme podporovat hospodářskou soutěž, chceme umožnit mladým lidem vstup na trh práce a zároveň musíme zachovat kvalitu odváděných služeb v jednotlivých státech, protože jsou to služby, eh, které využívají právě naši občané. Úprava těchto odborných služeb je potřeba, ale zároveň musíme kromě ekonomických aspektů zohledňovat i aspekty politické a také aspekty e, všeobecného zájmu a e, aspekt přiměřenosti. Je potřeba, aby byly i nadále nabízeny kvalitativní služby. Aby to bylo možné, potřebujeme efektivní e, rámec pravidel, ale také potřebujeme pravidla, díky nimž budou podporována jednotlivá povolání, tak abychom mohli dostat výzvy, které před nás staví globalizace a digitalizace. Musíme se na to podívat z hlediska malého podniku nebo z, eh, z hlediska nějakého člověka, který působí jako nezávislý odborník, myslím si, že je potřeba, abychom měli v celoevropském měřítku koordinovanou politiku, která, která bude zajišťovat i eh, vzdě, další vzdělávání a mobilitu. Chceme, aby ten návrh měl mezinárodní rozměr a proto se tedy eh, domníváme, že eh, různé překážky mm, v mezinárodní měřítku tady nejsou přiměřené. Musíme si uvědomit, že právě digitalizace skýtá velkou šanci, pokud je o modernizaci těchto povolání, ale zároveň to má dopad na kvalitu poskytovaných služeb. Jde o to, abychom tedy zachovali náš hospodářský, sociální a kulturní model a proto potřebujeme velmi kvalitní odborné služby, které budou moci využívat naši občané. Tolik tedy návrh mé zprávy. Víte, že jsem omezen co do délky textu, ale je možno předkládat pozměňovací návrhy a i já tedy předložím pozměňovací návrhy ke svému původnímu textu. A zároveň počítám s tím, že budu velmi těsně spolupracovat s dalšími stínovými zpravodaji, protože je to velmi důležité téma. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, Nikola za vaši prezentaci návrhu zprávy. A nyní dostanou slovo stínový zpravodaj. Andreas Schwab je stínový zpravodaj za EPP, nevím. Má někdo jeho poznámky, pana Schwaba, k dispozici? je nemáte? Dobře. Pan Šváb je na cestě, tak eh, za EKR pan Sulík, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Dovolte mi, Evelyn, abych vám poblahopřál k nové pozici. Přeji mnoho štěstí a úspěchu a budu pokračovat slovensky. Každá regulace nebo změna ze strany EU by měla odbourávat bariéry, které omezují realizaci čtyř základních evropských svobod. Na rozdíl od pana zpravodaje nevidím fundamentální eh, roli evropské politiky v regulovaných povoláních. Myslím si, že by se mělo být hlavně důležité svobodný obchod, svobodné podnikování, podnikání, dodržování vlastnických eh, práv. Naplňování čtyř svobod není samoučelné. Právě díky těm čtyřem svobodám vlastně stoupá kvalita služeb a lepší výsledky nezajistí často lepší regulace, ale spíše menší regulace. Proto se připojují k postoji komise. Ta vypracovala studii, ve které spatřuje prostor pro zkvalitnění, zefektivnění služeb EU a jejich poskytování tím, že se budou snižovat národní regulační bariéry. A navrhnu ve svém pozměňovacím návrhu tento princip zdůraznit. Jako pan zpravodaj já vidím potřebu větší srovnatelnosti, regulační zátěže eh, profesionálních služeb v jednotlivých členských státech. Proto vítám ukazatel restriktivnosti a pokus jej metodicky vylepšit. To může být užitečný nástroj pro odbourávání bariér, poskytování služeb na jednotném trhu. Z principu subsidiarity vyplývá, že regulování povolání je do velké míry kompetencí členských států. Regulace s protekcionistickými cíly, které vedou ke vzniku bariér na vnitřním trhu, už nelze chápat jako výsadu členského státu, protože to je v rozporu s myšlenkou jednotného trhu. Domnívám se, že to začíná být v této době docela velký problém. Když se podívám například na iniciativu Francie, týkající se omezování eh, východoevropských pracovních sil a působení těchto sil a podniků na eh, západoevropských trzích. Předpokládám, že tedy v příštím kole analýz komise definuje, které okruhy národních regulací jsou v rozporu podle nich s evropským právem. Myslím si, že například podmínky, které vyžadují občanství nebo bydliště v daném státě nebo absolvování škol z daného státu, jsou umělé překážky pro uznávání kvalifikací z jiných států a toto by nemělo mít prostor na jednotném trhu. Podobně jako je to u těch sedmi povolání, bych eh, viděl rád analýzu zdravotnictví, protože zde je až 40 regulovaných povolání v EU a určitě by tento sektor neměl být vyňatý z této směrnice. Ochrana veřejného zdraví je podle mého názoru důležitý aspekt národní politiky, proporcionalita regulací, tak jak to vyplývá ze základních evropských smluv, musí být dodržena a to i v tomto sektoru služeb. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Suliku. A vidím, že Andreas Šváb dorazil mezi nás. Omlouváme se, museli jsme se trochu posunout z programu, takže prosím, Andreasi, jsem velmi ráda, že vás zde opět vidím a i hned vám dám slovo, abyste se vyjádřil k návrhu zprávy pana Danteho. Děkuji vám, paní předsedkyně, omlouvám se, že jsem přišel trochu později, protože jsem měl opožděné letadlo ale jsem velice rád, že teď po letních prázdninách zase s plnou parou a energií e, rokujeme. Děkuji panu kolegovi Dantimu za jeho dosavadní návrhy. To, co předkládá, v podstatě odpovídá tomu, co by se k tomu mělo říci. Myslím, že je správné, že při regulaci e, profesních záležitostí se postaráme o to, aby cíle týkající se obecního blaha Eh, opravdu sloužily eh, takto a byly přípustné a abychom zde neupadli v nějakou slepou spirálu deregulace. Problém je v tom, že existují i některé členské státy a později to uvidíme také při zohledňování otázky přiměřenosti, že někde je mnohem více regulovaných povolání v daných státech, ale vždy těm sousedním státům navrhují Eh, jak by věci měly dělat. Měli bychom se chovat férově na eh, evropské úrovni a povolit jenom taková regulovaná povolání, která se týká vlastně veřejného zájmu, obecního blaha. Ale jde také o to potírat byrokracii a pan Danty to ve své zprávě výborným způsobem vyjadřuje. Také zde jasně znělo, že reglementace povolání není jenom tak. Některé eh, předpisy, například týkající se ochrany na kapitálových trzích, slouží také k tomu, aby někteří spotřebitelé měli větší právní jistotu na trzích. A tomu bychom měli napomáhat také touto legislativou. Ovšem neznamená to, že všechny regulační opatření, které máme v profesní oblasti, jsou automaticky správná a dobrá. Neznamená to, že všechny členské státy by měly vymýšlet nové a nové regulace. A je napováženou, že řada členských zemí, kde nyní se teprve vlastně vytváří nové reglementační rámce profesí, u profesí, kde si klademe právě otázku, zda je proto vůbec nějaký důvod toto činit. Ale tu vyváženost, kterou zde potřebujeme, to nemůže zohlednit všechno tato zpráva, ale ty identik, eh, indikátory, které tu máme, mohou právě sloužit jako poukaz na přílišnou regulaci a to už v té zprávě také je obsažené. No a na závěr chceme říci, že Evropská komise, i když to pro jednotlivé úředníky je možná těžké, tak prostě bude muset rozhodovat o tom, jestli eh, některé regulace členských států by se neměly tedy kontrolovat postupem eh, porušení smluv a to od Polska přes Bulharsko až po Německo a Francii by asi se komisi nejlépe líbilo, kdyby se všechno vyřešilo samo, ale asi se to tak nestane. Prostě budou i sporná řízení a kolega Preto zde navrhuje ve své zprávě to, že vlastně zahájením takového postupu řízení e, vlastně to bude mít i náležitý důraz, ten postup komise ale je důležité, abychom zde nevylévali dítě i s vaničkou a myslím, že zpráva kolega Dantyho, kolegy Danteho zde ukazuje takovou tu dobrou zlatou střední cestu. Udělám několik pozměňovacích návrhů, ale obecná tendence je, myslím, jde správným směrem. Děkuji. Děkuji vám. A nyní stínový zpravodaj za ALDE. Pan Selimovič, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve poděkovat panu Dantemu za tuto skvělou, skvělý, skvělý návrh zprávy, která obsahuje to podstatné. Otázka regulovaných profesí je opravdu pro nás důležitá na tomto výboru v souvislosti s tímto návrhem i co se týče návrhu eh, testů pro personality, kterými se zabýváme a to jsou dvě záležitosti, které se navzájem doplňují. A víme, že regulované profese jsou e, národní kompetenci a Evropská komise a parlament se snaží tedy pomoci členským státům zhodnotit tu proporcionalitu, ale nejde o to regulovat nějak profese na evropské úrovni. O co my zde usilujeme, je poskytnout členským státům takové vodítko, aby si uvědomili, že přílišná regulace Eh, brání dobrému fungování jednotného trhu, vzniku pracovních eh, míst v evropské ekonomice. A na to už poukázala Evropská komise ve svém sdělení. Upřímně řečeno, když eh, investuji pět let života a peníze do toho, abych se stal lékařem nebo právníkem, tak je opravdu rozumné, abych měl tu možnost vykonávat tuto profesi i někde jinde než ve svém rodném městě. A v roce 2013 eh, komise udělala revizi směrnice o profesních kvalifikacích a tam byla povinnost členských států informovat eh, komise o požadavcích, které by bylo možné odstranit anebo zjednodušit. Ale šest členských států ty zprávy ještě vůbec nepředložilo. A je zřejmé, že u některých těch členských států je velice omezená vůle provést zde reformy u těch regulovaných profesí. Domnívám se, že zde tedy Evropský parlament by měl podpořit eh, Evropskou komisi v tom, aby podnítila eh, členské státy k reformám, které by vedly k proporcionalitě v této oblasti. Například Světová banka uvádí, že produktivita by se mohla zvýšit například o 5%, pokud by se zde překážky v oblasti služeb eh, zátěž snížila. Proto vítám ten nový indikátor, jak už na to bylo poukázáno. Tento indikátor tedy bude ukazovat míru regulační zátěže u povolání a poskytne to potřebná vodítka při analýze zda tedy toto regulace je ve veřejném zájmu nebo ne. Také vítám detailní analýzu, kterou provedla Evropská komise v souvislosti se sedmi skupinami profesí, které jsou profese zvláštního zájmu, protože patří ke klíčovým ekonomickým oblastem a je tam relativně vysoká pracovní mobilita. Podobně jako Evropská komise chce vyzvat členské státy, aby využili tuto analýzu a podívali se na e, omezení poskytovatelů služeb a jednotlivé odborné poskytovatele. A je zde určitý kumulativní efekt do různých regulativních opatření, protože my na sebe vršíme neustále a čím dál tím více, až je toho příliš. A pokud tady zde bude přílišná regulace, tak to eh, může být docela špatné pro členské státy. Například Kyprus, a Kypr a Malta. Abyste si tam otevřeli společnost eh, zabývající se stavebnicí, musíte tam mít prostě stoprocentní vlastnictví eh, jednotlivých podniků, podílníků, nebo jinde účetní E, může být jenom účetní z daného státu. Nebo ještě v Chorvatsku. Pokud například 6 měsíců nevykonáváte určitou profesi, tak už ji tak vykonávat nemůžete. A opravdu mě zajímalo, proč taková ta přehnaná regulace, kterou jsem právě zmiňoval, existuje. Proto té zprávě, kterou uh, připravujeme, bude pro nás důležité tam používat ty nástroje tak, aby členské státy opravdu zanalizovaly přílišnou regulaci. Já je vyzývám k ambiciozní reformě a v tomto duchu já také předložím za naši frakci pozměňovací návrhy. Děkuji vám za GUE. Zde nikoho nevidím. Vy nemáte poznámky od kolegy? Dobře, z EFDD také nikoho nevidím. Ještě někdo z poslanců a poslankyň se chce přihlásit o slovo nikoli? Máme zde zástupce komise, Martin Frohn. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Mrs. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se vyjádřili, vyjádřili svůj zájem a e, podpořili, jak jsem to pochopil, e, postoj komise. E, v podstatě Eh, můžu říct, že zároveň, eh, že souhlasím s tím, co je předmětem zprávy, s jejím vyzněním, s většinou příspěvků eh, a komise ve svém postoji setkává s podporou, čela, celá řada členů vašeho výboru také vyjádřila, že to je důležitý důležité odvětví i z hlediska tvorby pracovních příležitostí a tak dále. Chtěl bych zdůraznit pár bodů, eh, už se také objevily některé z těchto věcí v předchozích příspěvcích. Eh, ukazatel je tedy číselným ukazatelem a má v sobě také eh, konstitutivní prvky kvalitativního hodnocení. My jsme o tom diskutovali, pan Dante zorganizoval Eh, v červenci, počátkem července slyšení. Byli tady někteří významní ekonomové, lidé z OECD obecně. Eh, tady panuje názor, že tento ukazatel eh, v porovnání s ukazatelem PNR a dalšími ukazateli představuje krok kupředu a to nám také činí radost. Nicméně je nám jasné, že indikátor, ukazatel, údaj je jedna věc, ale pak je tady ještě něco nad rámec číselných údajů, co je také důležité a proto je třeba eh, vysvětlovat situaci i v kvalitativních eh, v kvalitativních, eh, z hlediska kvalitativního aspektu a to my si velmi dobře uvědomujeme a také s tím souhlasíme. Ještě jednu připomínku, když dovolíte, eh, k tomu porušení eh, pravidel, tak jak to je také ve zprávě řečeno, my jsme ne Eh, prostě se nezabývali pouze nějakým eh, narušením. My jsme se zabývali širším aspektem eh, nařízením, které by nemuselo nutně být porušením stávajících právních norem Unie, ale které nepředstavuje zlepšení v porovnání se stávající legislativou. Pak je tady celá řada věcí, které vypadají jako přestupek a můžete si být jistí, že v tomto směru komise začne příslušná jednání o e, tom nemusí být pochybností, e, nejsme zvlášť rádi, že tak musíme učinit, ale je to prostě tak, musíme dodržovat e, smlouvu. A e, v minulosti tomu také bylo, že jsme přišli s určitými podáními k soudu pro nedodržování norem a nebylo to vždycky za to s pochopením. Je to prostě tak a je třeba si to uvědomit uvědomit, že některé ty věci jsou politicky citlivé a my samozřejmě jsme rádi, když se můžeme spolehnout i na podporu z vaší strany, ze strany Evropského parlamentu a že tedy e, tyto věci vnímáte e, takto e, důsledně. Děkuji vám za pozornost. Předsedkyně, děkuji vám. Eh, pane Fone z Evropské komise, za vaše připomínky. To znamená, že teď mohu již dát slovo eh, zpátky našemu eh, zpravodaji. Děkuji kolegyním a kolegům, kteří si vzali slovo panu Silvičovi a panu Švábovi, děkuji zástupci komise. Je tady ještě několik dnů na to, abychom mohli předložit pozměňovací návrhy a zdá se mi, že můžeme z toho vyjít s takovým textem, který může být sdílen. Víme, že tento sektor je zvlášť, zvlášť významný, takže očekávám pozměňovací návrhy a my je, až je dostaneme, budeme analyzovat a pokusíme se Eh, vytvořit takové předpoklady k eh, tomu, aby jsme se mohli sjednotit na eh, určitém stanovisku. Předsedkyně, děkuji. Takže to znamená, že tento bod jsme ukončili a můžeme se vrátit zpátky k bodu číslo 6, což je analýza pozměňovacích návrhů ohledně retailových finančních služeb. Pan Weinholz je zpravodajem, dávám mu slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jak známo, tento akční plán řeší důležitou věc, a sice to, aby se jednotný trh prosadil i ve finančních službách. Víme, že finanční služby nejsou běžnými službami, ale že je to oblast, která je spjata se zvláštními riziky pro spotřebitele a právě z tohoto důvodu je velmi důležité řešit konkrétní otázky. Já jsem bohužel nemohl eh, tu zprávu osobně představit. Byl jsem nemocný, to znamená, že děkuji paní místopředsedkyně Evelyn Gebhardt za to, že tak eh, na poslední chvíli eh, zaskočila bylo mi řečeno, že eh, velmi pěkně vysvětlila ty zásady. Jsem rád, že to tedy budu moci představit dnes, eh, byť tady s malým spožděním. Eh, děkuji tedy za to, že jste tak pružně zareagovali. Celkem bylo předloženo 58 pozměňovacích návrhů a Mezi nimi jsou eh, tedy některé návrhy, které obsahují velmi dobré myšlenky a které představují eh, velmi dobrou výchozí pozici pro další diskuzi. Já jsem představil takový návrh, který se snaží eh, tedy všechno, všechny ty návrhy schrnout a bude ještě dneska rozeslán sekretariátem. Bylo mi řečeno a v podstatě to i vyplývá z těch pozměňovacích návrhů, že eh, tedy problémy vznikají především ve třech věcech. Za prvé, neutrální referenční kurz. V této souvislosti jsem přesvědčen o tom, ale budeme o tom ještě diskutovat se stínovými zpravodaji do podrobna, jsem přesvědčen o tom, že je tu skryto velmi velké riziko v případě, že to nebude úplně transparentní a Kromě toho jsme se neschodli na tom, jak eh, má tedy vypadat ten, ta iniciativa zúčastněných stran. Já si myslím, že je velmi pozitivní, že jsme se tedy byli schopni shodnout na těch základních principech, základních zásadách eh, pro srovnávací nástroje, ale kromě toho je důležité, aby se to takto i prosadilo a proto je důležité, pokud to nebude fungovat, se zamyslet nad tím, jestli bychom neměli zavést silnější kontrolu. Domnívám se, že všechny tyto problémy budeme moci probrat 6.9. ve středu. V ten den budeme mít setkání stínových zpravodajů. Doufám, že na tomto setkání se nám podaří dospět k jednotné pozici. Hlasování ve výboru proběhne 28. Eh, červ, eh, září, pardon, to znamená, že během tohoto měsíce to budeme schopni nepochybně celé uzavřít. Děkuji. Děkuji. Pane Weidenholzere, to znamená, že můžeme přejít ke stínovým zpravodajům a za EPP je tady pan Pospíšil jako první, prosím. Děkuji pěkně. Já chci potvrdit stanovisko pana Weidenholzera, že jsme připraveni 6.9. podrobně prodiskutovat všech 58 pozdělacích návrhů a také nám se rýsuje celá řada schod, které Doufám to 6.9. si řekneme a že se na mnoha pozdravcích návrzích eh, shodneme. Eh, dovolte mi, abych zde v tuto chvíli spíše definoval naši obecnou politickou pozici EPP k tomuto materiálu. Eh, my si velmi vážíme práce, kterou odpracoval pan Weidenholzer na tomto materiálu, ale stále zastáváme stanovisko, že jednotný trh ve finančních službách by neměl být dosahován za cenu narušení či poškození dobře fungujících národních trhů a že předtím než případně komise na základě akčního plánu by měla přistoupit eh, k nějaké právní úpravě tak je třeba důkladně zanalyzovat existující právní úpravu je třeba například vyhodnotit a přezkoumat nařízení o vnitrostátních trzích nakolik toto nařízení v praxi funguje a Eh, říci si, nakolik i ostatní právní předpisy, které upravují tuto oblast v oblasti finančních služeb, byly účinně provedeny. To znamená, je třeba nejprve si říci, zda dosavadní právní úprava je dostatečně využívaná, zda je dostatečná. A pak teprve na základě takovéto analýzy se bavit případně o nové právní úpravě. Takže ta naše pozice z hlediska rychlosti přijímat nějaké nové prameny evropského práva je zdrženlivá. Pojďme nejprve zanalizovat současnou situaci a to by měla komise na základě akčního plánu e, udělat. Eh, důležitá zásada pro nás je, že rozvoj vnitřního trhu v eh, oblasti retailových služeb by měl respektovat kulturní, jazykové, daňové a sociální rozdíly na jednotlivých, v jednotlivých národních trzích a tyto rozdíly by neměly být odstraňovány. A třetí takovou důležitou zásadou, kterou jsme vedeni, je Eh, ochrana spotřebitelských práv, která souvisí i s rozvojem vzdělávání spotřebitelů, zvyšování finanční gramotnosti a posilování důvěry eh, v přeshraničních eh, spotřebitelských vztazích. To zvyšování finanční gramotnosti považuji osobně za velmi důležité. Vycházím z vlastní zkušenosti v České republice, kde doposud relativně nízká finanční gramotnost způsobila mnohé problémy obyvatelstva. Takže snažíme se třeba u nás v naší zemi finanční gramotnost obyvatel výrazně zvyšovat Eh, byla předložena z naší strany celá řada pozměňovacích návrhů, které jdou právě v duchu toho, co jsem naznačil. Eh, pouze zmíním třeba návrh 11, který máme společně s panem poslancem schwabem a kde právě vítáme fakt, že akční plán komise se primárně opírá o nelegislativní řešení legislativní opatření a připomíná tento plán že ne všechny již existující právě právní předpisy v oblasti finančních služeb byly dostatečně účinně provedeny. důležitý zmínil bych právě ten pozměňovací návrh číslo twelve o kterém budeme ještě debatovat a to je naše snaha vyzvat komisi k tomu aby přezkoumala a vyhodnotila nařízení o vnitrostátních trzích byla zde již zmiňována právě definice neutrální referenční sazby. E, zmiňoval to pan zpravodaj, pan Weidenholzer. My bychom chtěli tuto definici vyškrtnout, ale jsme připraveni samozřejmě 6. 9. E, se bavit o tom, co by to případně znamenalo a celou věci ještě vyjasnit. Zmíním ještě pozměňovací návrh číslo 27, kde společně s panem kolegou Švábem zdůrazňujeme, že pro vytvoření skutečného vnitřního trhu s finančními službami je nezbytná právě vysoká úroveň ochrany spotřebitele a důvěra spotřebitelů. A chceme právě, aby byly také prozkoumány dosavadní právní předpisy Evropské unie v oblasti poskytování úvěru novými digitálními aktéry. I to je důležitá, důležitá věc. A zmínil bych ještě jednu oblast pozdělacích návrhů, která se týká kybernetické bezpečnosti vyzýváme aby toto téma eh, evropská komise v rámci akčního plánu také nepodcenila a přímo v eh, návrzích forty six a forty eight vyzýváme komise, komisi aby se kybernetickou bezpečností v rámci akčního plánu týkajícího se finančních služeb zabývala. takže závěrem dámy a pánové chci vyjádřit eh, naši radost nad tímto materiálem Představil jsem filozofii našich pozměňovacích návrhů a některé ty nejvíce důležité. Těšíme se na setkání 6.9. s panem Spravodajem a jeho týmem a jsem přesvědčen, že v mnoha věcech nalezneme schodu. Děkuji. Thank you very much. Then I would like... Děkuji vám. A pan Sulik je další jako stínový zpravodaj za EKR, prosím. Děkuji vám velice. Jak už jsem právě slyšel od pana eh, kolegy Pospíšila. To, co měl na srdci, naznačuje, že budeme hovořit asi podobným tónem. Chci říct, že jsem velice spokojený s návrhem stanoviska i s pozměňujícími návrhy. Zdá se mi pozitivní, že Evropská komise v akčním plánu a někteří kolegové ve svých pozměňovacích návrzích uznali, že nedávna přijatá legislativa v retailových službách potřebuje nejprve dost času, abychom zjistili, jaké jsou dopady na samotný trh, na spotřebitele, na poskytovatele těchto služeb. Já souhlasím s komisí v tom, že ono nestačí mít dobrý legislativní rámec, pokud se jedná o rámec, který není dost eh, kvalitně implementovaný či vynucovaný. V tomto směru musíme apelovat na členské státy i na samotnou komisi. Je také třeba zohlednit současný stav a potřebné změny a netlačit na rychlost přijímání legislativních nástrojů na úkor jejich kvality. Vždy mějme na paměti princip subsidiarity a E, přiměřenosti. V tomto e, ohledu nejsem zastáncem další, e, další harmonizace v této oblasti. V pozměňovacím návrhu jsem uvedl, že nejprve musíme vysvětlit, čeho chceme dosáhnout a sledovat, jak jednotlivé kroky pomáhají či naopak nepomáhají tento cíl naplnit. Byl jsem sám upozorněn některými slovenskými občany upozorně na to, že tady vznikají určité problémy s přepočtem e, měny. Já ovšem na rozdíl od kolegyně z SD nenavrhuji rušení, ale zároveň chci, aby ti, kteří tyto služby poskytují, transparentně e, věci předložili, řekli, co to znamená, kolik to bude spotřebitele stát a to se zatím neděje. Neděje se to všude minimálně. Zároveň podporuji, aby elektrická identifikace se stala interoperabilní i mezi členskými státy a souhlasím s pozměňovacími návrhy kolegů, kteří apelují na význam kybernetické bezpečnosti. A ještě co se týče posouzení důvěryhodnosti, tak já souhlasím s tím, že je zapotřebí eh, toto e, mít na zřeteli, ale nezapomínajme na stávající e, pravidla ohledně posuzování úvěrové bonity, která jsou e, v platnosti od března 2016. To je zatím z mé strany vše a těším se na další spolupráci při vypracovávání tohoto stanoviska. Děkuji. Předsedkyně, děkuji a za Alde je to pan Simovič, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dnes eh, vlastně eh, máme zdvojení té zprávy, ale to asi není problém. Nejprve chci poděkovat eh, panu předkladateli, všechno to postupuje dobře a také jsem si probral všechny pozměňovací návrhy předložené kolegy a musím říct, že je to opravdu dobrá, dobrá práce. Vidím tady hodně společné ho a myslím, že najdeme cestu ke společnému stanovisku. Myslím, že celá řada kolegů, kteří eh, eh, řekli, že toto jsou služby, kde eh, prostě vnitřní trh nepostoupil tak rychle, jak bychom si přáli. Asi měli pravdu, můžeme nesouhlasit s navrženými řešeními, ale alespoň víme, kde je problém. A ono nejde jenom o to nařízení, ono jde o určitý přístup pokud pracujete ve Švédsku a bankovní účet máte v Belgii, tak by to řada lidí mohla považovat za něco podezřelého. Jste vnímán téměř jako kdybyste činil něco trestného. Takže je tady před námi hodně práce, hodně práce na tom, abychom změnili postoje. A teď tedy budeme e, pokračovat dál k tomuto tématu. Jako stínový e, zpravodaj ALDE chci říct, že evropská odpověď na evropská témata, to je zásadní přístup, velmi důležitý a je třeba tedy učinit přítrž územní restrikcím, je třeba zvýšit transparentnost ohledně například poplatků při, eh, přes hraničních transakcích, to stále ještě není v pořádku a vlastně i velmi informovaní občané a politici nejs, mají prostě všechny informace, tím spíš pokud žijete ve Švédsku. A pak je tady také otázka nutného nutné podpory digitálních řešení eh, finančních služeb. Těším se na diskuze, které budeme mít eh, během tohoto týdne s dalšími stínovými zpravodaji předsedkyně. Eh, Denis de Jong tady zdá se není, takže můžeme přejít rovnou k panu Šoltisovi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, za udělené slovo. Já musím říct, že souhlasím s celou řadu svých předřečníků a souhlasím s panem Selimovičem. Eh, retailové finanční služby jsou klíčovou součástí našich každodenních životů. Bohužel vnitřní trh Evropské unie stále ještě E, není v té fázi, ve které bychom ho chtěli mít přes e, pokrok, kterého jsme dosáhli. Toto je oblast, kde se unifikuje obtížně, ale je to proces, který je v zájmu spotřebitelů. Pokud zjednodušíme přístup k těmto službám, tak nepochybně e, to povede k harmonizovanějšímu vnitřnímu trhu a e, z toho budou těžit e, spotřebitelé. Budou mít lepší přístup, lepší kvalitu, širší e, rozsah služeb a bude zajištěno rovné zacházení. Není možné diferencovat mezi poskytovateli místními a zahraničními poskytovateli služeb. A souhlasím s těmi, kteří říkají, že spotřebitelé musí mít, seznámení se všemi možnostmi a také se všemi náklady a poplatky. To se prostě nesmí skrývat nějakým droboučkým písmem na poslední straně textu. Musíme zvýšit úroveň ochrany spotřebitelů a souhlasím s navrhovatelem a jeho hlavními E, směry a chci také podpořit ty klíčové věci, které podpořili ostatní předřečníci. Těším se na setkání e, se stínovými zpravodaji a myslím, že jsme na správné cestě. Děkuji. Předsedkyně, děkuji a ptám se, zdali je tady ještě někdo, kdo by si chtěl vzít slovo k prosím, Dandal eh, za EKR, budu velice stručný, eh, velice eh, to sleduji, mám o tuto věc zájem. Všiml jsem si jedné věci, budeme muset být trošičku opatrní. Trhy už se pohybují, oni už to dělají za nás, tady prostě se věci rychle mění, nabízejí se velmi rychle, rychlé transfery ve stejné měně. Už ty věci vlastně ty podniky dělají dělají za nás, ty banky je dělají za nás. A to je v pořádku pro spotřebitele, protože eh, samozřejmě to je ta dobrá stránka věci, ale někdy se banky s těmi svými poplatky skrývají za různými nařízeními, různými pravidly údajně unijními, takže buďme opatrní. E, trh už funguje v tomto směru. Pokud chceme integrovanější finanční služby, tak ono je třeba si říct, že se to prostě už děje. My bychom neměli vytvářet nové překážky. Eh, já mám takový pocit, že to spíš vypadá, že jim to budeme stěžovat, eh, tento postup některým těm firmám, ale ještě to prostuduji. Děkuji. Ptám se, zdali tady eh, chci, si chce vzít slovo ještě někdo jiný. Zdá se, že tomu tak není. Slyšela jsem, že snad ještě někdo z komise by si chtěl vzít na chvilku slovo. Není tomu tak? Dobře. V tom případě dám slovo zpět znovu eh, panu Weidenholzovi jako navrhovateli. Já děkuji za vystoupení kolegů. Myslím, že se docela shodneme a že je hlavně důležité dosáhnout vyšší transparentnosti a otázka je, jak to dosáhnout. Ale myslím si, že zde nepanují nějaké velké názorové rozdíly a samozřejmě i téma kybernetické bezpečnosti je důležité jsou zde i principiální otázky, jestli potřebujeme nebo chceme více Evropy, a nebo jestli zde jsme příliš málo zohledňovali princip subsidiarity, ale myslím, že o tom můžeme detailně ještě diskutovat v budoucnu. Většinu eh, těch komentářů pana pospíšela jsem také zohlednil v tom svém návrhu, ale myslím, že až to budeme společně analyzovat, že bychom se na to podívali a že se určitě na něčem dohodneme. Samozřejmě máte pravdu, že ten vývoj je rychlejší než legislativa, ale to neznamená, že bychom jakožto legislátoři neměli upravit určitá nastavení, protože jsme to zažili i třeba u ochrany osobních údajů, kde ten vývoj šel jiným směrem a my jako aktéři legislativy jsme nastolili jasnou linii, která dnes vlastně určuje globální standardy. Takže principiálně ano, neměli bychom to s regulací přehánět, ale někdy, když je to smysluplné, je dobré nastavit jasná pravidla. Tolik tedy k těm poznámkám britského kolegy. Děkuji. Děkuji. Hlasovat k tomuto stanovisku budeme na našem jednání 28. září a s tím už můžeme uzavřít tento bod na našem programu a můžeme přistoupit k eh, volbě místo předsedů. Máme již 11 eh, přítomných členů našeho výboru, takže jsme usnášení schopní a čtvrtého místo předsedu, tak na to tady máme kandidaturu pana Pieto z sociálně demokratické frakce. Tam se, zdali je tady ještě další kandidát na e, tuto funkci. Není tomu tak, zdá se. Musím ještě pana Prieta požádat, aby nám řekl, zdali souhlasí, ale jestli jsem tomu dobře rozuměla, nebo Nikolo, vezmete si slovo. Já e, musím eh, pana se omluvit. Eh, bohužel je nemocný, nevím, jestli je to eh, tak emocionální záležitost, že má tu novou funkci, ale každopádně je mu líto, že zde dnes nemusí být přítomen. Dal mi najevo, že je připraven na sebe vzít také funkci čtvrtého místopředsedy E, vypadá to, že pokud ano, tak to bude vlastně jediný muž v celém předsednictvu a my mu tedy v, rám, v tomto e, přejeme aby e, ty vztahy byly dobré. Každopádně on přijímá tuto funkci. Chtěla jsem tedy abychom ho teď e, schvalovali, ale zdá se, e, že je schválen. Budeme se k němu chovat velmi dobře, s třemi ženami ani nic jiného čekat nelze. E, mám pocit, že jsme hovořili opravdu o všech pořadech na, bodech na pořadu jednání. Před hlasováním máme studijní dny naší strany, takže se bohužel budu muset vzdálit, ale pochopila jsem to tak, že paní Korat Zabild Eh, převezme eh, otěže a pokud by tady nebyla snad včas, a paní Gebes eh, se rozhodl, navrhla, že bude ohledně hlasování připravena a my tedy budeme pokračovat za zhruba 25 minut, takže dost času na to, abyste si zašli na kávu.

co, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Kolegyně a kolegové, vidím, že zde máme kvórum pro hlasování a tak navrhuji, abychom začali. Máte všichni svoje kartičky v hlasovacích zařízeních? Výborně, já tam tu kartičku mám také. Nejprve budeme mít hlasování o harmonogramu schůzí IMCO pro rok 2018. Tento harmonogram jste vzali na vědomí? Jste pro? Souhlasíte s ním? Můžeme to odhlasovat takhle, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jednomyslně přijato. Výborně, děkuji. A nyní budeme tedy hlasovat o Evropském kodexu pro elektronické komunikace. Já bych vás poprosila, abyste opravdu tomu věnovali pozornost, protože je to velice komplikované hlasování a musíme zde opravdu všichni dobře spolupracovat, aby to dobře klaplo. Nejprve pozměňovací návrh 302, 303, 304. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to raději zkontroluji. Mnozí se nehlásili vůbec, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Děkuji vám. Nyní pozměňovací návrh 314. Block spolu s 181. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 311. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 312. A to ne. Ten odpadá. Takže 315. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. To musím překontrolovat. Dámy a pánové, prosím, zvedejte dostatečně ruce, abych to náležitě viděla, jak hlasujete. Končím hlasování. A bylo to přijato. Nyní 316 a 138, 183, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 317. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 57 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 330. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 331. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? No. Zahajuji kontrolní elektronické hlasování o 331. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Prosím. Teďka 332. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to opět těsné, zahajuji tady kontrolní elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 334. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? překontroluji. Končím kontrolní hlasování. A bylo to o 333, aby to bylo jasné. Paní Redo, ale vy jste právě řekla 334, paní předsedající. O čem tady hlasujeme? Dobrá, takže začneme znovu. Dopustila jsem se chyby, omlouvám se. 333. Kontrolujeme hlasování o 333. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 334. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? A zase stejnou většinou zamítnutou. Ne? Kontrolujeme, dobře, zkontrolujeme 334. Končím hlasování, bylo to zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 338. Bylo staženo. Aha. 339. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Tady je to nezřetelné, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třista 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Asi přijato. Přijato, dobře. Potom Anblo 344 s celou řadu dalších pozměňovacích návrhů. Musím je zde všechny jmenovat, ne? Dobře, tak kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 347, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musím to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 348, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 350, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 351 a 352, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 353, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 354, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 356, to je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 355, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 357 pro?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 A sice část první. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? EPP nedala jasně najevo, co chce. Markusy? Dobře, přijato. Druhá část, 360 361, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 363. přijata. 363, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To musím překontrolovat. Zahajuji hlasování o 368, říká paní předsedající. Ale myslí 363. Aby bylo jasno, říkám 363 a končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 364 a 365 odpadají. Tak 65 pro, proti, zdrželi se. Kolegyně a kolegové, musíte dostatečně zvědat ruce, abych to byla schopná vyhodnotit. Když polovina sálu neukazuje nic, tak to pak těžko vidím, co jak hlasujete. A musím pak opakovat hlasování elektronicky. Takže zahajuji hlasování o 65. Končím hlasování. Přijato. Bylo tady něco nejasné? Bylo to číslo 65. Třista šedesát šest. Marlen? Mimo mikrofon. Ale řekla jsem 65. O tom jsme hlasovali. Ostatní frakce souhlasí s tím, že ještě jednou zopakuje hlasování. Takže pozměňovací návrh 65. 65. Zahajuji hlasování. O 65. Končím hlasování. Bylo to přijato. trochu jinou většinou, ale to. 366. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 369 se 185. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 370, 371, 372. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 373 spolu ze 199, kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. 375, kdo je pro? Proti zdrželi se. To nechám překontrolovat. Zahajuji elektronické hlasování o 375. 375. Končím hlasování. Zamítnu to. 376 je pro. Proti. Zdrželi se. To musím zkontrolovat. Zahajuji hlasování o 376. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 378, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 377. To odpadá. 379, kompatibilní, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 380, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 381 odpadá, 382, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část je pro, proti, zdrželi se, přijato. Jde pro, proti, 383, kdo se zdržel, přijato. 384, opět kompatibilní, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 385, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 386, 387 a 388, o těch nehlasujeme. 389, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 190 dafür. 390, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To raději prověříme. Takže zahajuji elektronické hlasování o 390. Hlasování končí. Je to přijato. 391. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 392 a 200 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 393. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 394. Kdo je pro? To odpadá. Omlouvám se, o tom hlasovat nebudeme. Omlouvám se, já jsem bohužel neměla čas podívat se předem na ten hlasovací seznam, protože eh, jsem byla pověřena předsedáním na poslední chvíli. Takže nyní další návrhy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 397, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 398, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Třista dve... Nyní... Aha, 399 je kompatibilní. Takže 399, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 400, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 401. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 402. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 403. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 404, 405 a 406. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 407. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 408. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že je to přijato, ale nejsem si jistá, proto zahajuji hlasování. O 408. O 408. Hlasování končím. Přijato. 409 společně s 204. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 411. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 412. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To raději prověříme. Takže 412 elektronické hlasování. Výsledek nebyl jasný. Nyní hlasování končí. Je to přijato. Ještě jednou, milí kolegové. Já vím, že to hlasování je dlouhé, ale pokud celý, celá část sálu neukazuje, jak hlasuje, tak mohu jen těžko eh, posoudit výsledek. 413. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 414 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 416 pro? Proti? Zdrželi se? Já si myslím, že je to přijato. 415. Ne, o 415 se nebudeme hlasovat. Omlouvám se. Takže 417. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 419. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 420. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 422. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musím to nechat prověřit, protože zelení a GUE nehlasují pořádně. Já to zkrátka nevidím. A navíc jsou ta hlasování poměrně těsná. Hlasování končí. Zamítnuto. 421 pro, proti, zdrželi se, přijato. 424, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 423 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 pro, 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 425 pro, proti, zdrželi se, přijato. 426 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 427 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 428 pro, proti, zdrželi se. To musím prověřit. Kontrolujeme elektronicky 428. Nyní hlasování končí a je to přijato. Omlouvám se, to jsem neodhadla správně. 429. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 430. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 431. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 432. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 433, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 434, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ne? Nebo jo? Zamítnuto? Dobře. 435, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 436. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 437. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 438. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 442. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 443. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 444 pro? Proti? Zdrželi se? To prověříme. 444. Zahajuje hlasování. Hlasování končí a je to zamítnuto. 445. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 446 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 447 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 448 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 449 pro, proti, zdrželi se. Bylo by dobré, kdyby SAD hlasovala jednoznačně. Takže pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím se dostáváme ke kompromisu 6. Budeme o něm hlasovat eh, společně s 11, 13, 14, 15. Bude pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní kompromis 7. Eh, Kdo je pro, proti, pro, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 společně s kompromisem 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 87, 88, 89, 90 a 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato kompromis 9 společně s kompromisem 15. Takže kompromis číslo 9 společně s kompromisem 15, pozměňovacím návrhem 771, 772, 773. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A tím se dostáváme eh, k 512. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 513. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 514. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 92. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 515 pro, proti. To musím ověřit. Zahajuji hlasování o 515. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 516, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Opět stejnou většinou, 517, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, nikdo, takže to zamítnuto. Kompromis 30 a spolu s pozměňovacím návrhem 521. Pan Fanistoruj se hlásí. Velice stručně. Dnes ráno se ukázalo, že při hlasování na Libe se předpokládalo, že jsou příslušní, ale příslušní jsme my. Jde o kompromis 30, aby se tam přidala krátká formulace. Týká se to eh, helpline pro děti, Myslím, že vám to bylo rozesláno, že s tím souhlasíte. Jsou to tedy čtyři místa. Vedle Missing Children se doplňuje End Child Helpline Hotline a přidává se tam text, který už byl sdělen. Pokud nikdo nejste proti, tak eh, vás o tom, tak to chci eh, informovat, tak aby se to tady zohlednilo, aby to nespadlo pod stůl při tom koncovém hlasování. Děkuji. Děkuji vám, pane Nistoroji. Pochopili jste všichni oddech, chcete k tomu něco říct, pane Štefanče, prosím. Děkuji, jenom pro ta pravidla, že potřebujete alespoň dva poslance k tomu, tak chci podpořit tento návrh pana Van Nistoroje. No, ale přesto se musím zeptat, máme tedy dva poslance nebo frakci, která je proti tomuto ústnímu návrhu? Není tomu tak. Nejste ani proti částem tohoto návrhu? Ano. Takže společně s kompromisem 30, teda s kompromisem nevím kolik, ano, s kompromisem 30, o tom můžeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 521, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 17, kdo je pro? Proti? No, tak to musím nechat ověřit. Zahajuji hlasování o kompromisu číslo 17. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Tak, to raději také nechám ověřit. Kompromis 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 19 společně s 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 20a. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chcete to ověřit? No dobrá. EPP si přeje ověření. Jistě, prosím, zahajuji hlasování o kompromisu 20a. Končím hlasování. Přijato. No tak teda, pane Švábe, myslím, že to bylo dost jednoznačné, ale chtěl jste si být jistý. No dobrá, dobrá. To je naprosto v pořádku. 20b odpadá, 97, 98, 97, 98 bude pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 530, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A bylo to s tou celou řadou uvedených pozměňovacích návrhů ještě dohromady. A nyní 590, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobrá, ověříme. Zahajuji kontrolní hlasování, ověřujeme 590. Končím hlasování a je to zamítnuto. Kompromis 23 e, s 37 a 34 dohromady. Kdo je pro? Proti? Já se zdržel? Přijato. A není kompromisní návrh 24, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis 25, unblock, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Přijato. 633, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Kontrola, dobrá. Ověříme 633. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A, vida. Měli jste pravdu, bylo to přijato. Tak to se omlouvám. Já jsem to viděla jinak. Kompromis 26. Hmm, Blockout, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 27. Společně s kompromisním návrhem 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 665. Kdo je pro? Tady má paní Mici ústní pozměňovací návrh k tomuto pozměňovacímu návrhu? Ano, chci tam doplnit toto. Poskytovatele elektronických komunikačních služeb, které nejsou založené na číslech, mají spotřebitelům dát možnost zrušit nebo přejít z jednotlivých částí Eh, tam, kde ta možnost je ve smlouvě uvedená. Takže tam, kde je tato možnost uvedená ve smlouvě. A nyní tedy se ptám, jestli je někdo proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Ne. Takže společně s 665 o něm můžeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 134. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 28. Unblock. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Desítka, kompromis 10. Kdo je pro? Zase unblock. Proti. Ještě jednou od začátku. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 735. Kdo je pro? proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to zamítnuté, ale nejsem si úplně jistá, takže ověřujeme 735 elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 31. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. A tím se dostáváme ke 740. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 32. Block vote. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 33. Pro? Proti? zdrželi se. To raději prověříme. Prověříme kompromis 33, elektronické hlasování. Hlasování končí. Je to přijato. Pozměňovací návrh 100. 151. To byl ten jeden hlas. 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 151. 151. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 760. Pro? proti, zdrželi se, přijato. 152 a 761, tak o tom nebudeme hlasovat, takže 762. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Domnívám se, že zamítnuto, ale pro jistotu to elektronicky zkontrolujeme. 762. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. Zamítnuto. 763. Pro, proti, zdrželi se, Mohu vás ještě jednou požádat o to, abyste pořádně zvedali ruce. 763 pro, proti, zdrželi se. Není to jednoznačné, takže to prověříme elektronicky 763. Já zahajuji hlasování, hlasování končí a je to přijato. 764 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100, 765? Ne, kompromis 5 byl přijat. Já se musím zeptat, eh, o čem máme hlasovat, protože si teď nejsem úplně jistá. Takže 768. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 769. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 50. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 156 770 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jo? Teď Sto padesát sedm, kdo je pro? Proti? Ještě jednou, sto padesát sedm. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Sto padesát devět. Pro. A, omlouvám se, sto padesát osm. Omlouvám se, je to velmi komplikované hlasování, takže 158. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. 774 pro, proti, zdrželi se, přijato. 160 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 161 pro, proti, zdrželi se, přijato. 162 a 775 unblock, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Rádi to zkontrolujeme, pane Švábe, takže 775 a 162 zahajuji hlasování, hlasování končí a je to přijato. Kompromis 51. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 164. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 165 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 167. O tom nemusíme hlasovat. 168. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 169 pro, proti, z... přijato. 170 pro, proti, zdrželi se, přijato. 1 a 171, to odpadá. To 72 taky, takže 173. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 174. Kdo je pro? Proti? Přijato. 175. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 176. A tak to ne, o tom nebudeme hlasovat. 177 pro, proti, zdrželi se. To nechám prověřit. 177. Zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. 178 pro, to padá, omlouvám se, a tím se dostáváme 180 se? Ano. 180, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 183, o tom nebudeme hlasovat, 184 pro, 184, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100. To prověříme. 184 raději prověříme elektronickou cestou, zahajuji hlasování o 184. Hlasování končí. Přijato. Myslím si, že nějaká frakce asi postupem času změnila názor. 190, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 16. A omlouvám se tak, ne 194, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 196. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 198. 198. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 201. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dvěstě šest. Dvěstě pět? Dvěstě pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 206. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvěstě osmnáct a dvěstě devatenáct schodné pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nevím, jaký je výsledek a proto to tedy nechám prověřit. Takže prověřujeme 218 a 219. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. Nyní 229. Našli jste to? U mě strana 55. Případně strana 54. Takže pozměňovací na 229 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 230. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A nyní Musíme se teď ověřit, jestli jsme vlastně 239 přijali nebo ne, protože potom by odpadala 28 a 230 česká. Já si to teď nepamatuju, jak to bylo. Přece jenom těch pozměňovacích návrhů je mnoho. Může nám s tím někdo pomoci, jak dopadla 239? Aha, takže 239 byla přijatá, takže 28 a 236 tím pádem odpadají, což znamená, že přistupujeme, to odpadá, to taky, 35. Milé kolegyně, milí kolegové, pozměňovací návrh číslo 35. Všichni jste ho našli. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď budeme pátrat dále. A to je kompromisní návrh 42. Myslím, že kompromisní návrh, kompromisní návrh 42. Je to na straně 59. Našli se to všichni. Kompromis 42. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní kompromis další uvidíme. Dvěstě sedmdesát devítka, pokud nebyla přijata čtyřicet devítka, může to někdo prověřit? Prosím. Aha, to bylo přijato, 49, takže 279 odpadá. Tak jestli to vidím správně, tak už nás čeká jenom závěrečné hlasování. A Chci všem poděkovat za dobrou spolupráci a budeme tedy nyní hlasovat o zprávě v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Pak Děkuji. Děkuji všem za spolupráci, protože to hlasování bylo opravdu komplikované. A děkuji paní Charanzové, děkuji vám za tu skvělou práci, kterou jste odvedla. A paní Koraza Bild nyní vezme předsedání schůze. Děkuji. OK. Já jsem hodinu okay. Dear colleagues, please let's start, because we're already late. Vážené kolegyně, kolegové, už máme spoždění, prosím začneme. Pokud si chcete popovídat mezi sebou, tak vedle, před sálí. My musíme, my musíme postupovat. Zdravím všechny. Nikolo, ahoj Tarabelo, ahoj Paskale, ahoj všichni víc jak hodinu jsem čekala na letadlo, takže to teda byl pěkný začátek. Za to se omlouvám. Teď e, jsme tady a jedná se o stanovisko ke směrnice ohledně rozšíření pravomocí vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohli účinněji prosazovat řádné fungování vnitřního trhu. Je to podle e, pravidla 53 paní Majdel z EPP je zpravodajkou a teď dám slovo Andreasu Švábovi, který bude hovořit jejím jménem. Děkuji. Nejprve musím říct, že bohužel prostě tady Eva dnes není, nelze, nešlo to zařídit a požádala mě, abych mluvil jejich jmén, jejím jménem a teď to budu číst, protože jako vzhledem k tomu, o co jde a že pravodajkou tak to nechci eh, zkazit a budu číst. Takže efektivnější prosazování pravidel v oblasti hospodářské soutěže, to je základ. A příslušné orgány v členských státech musí mít ty příslušné nástroje. To je klíčový nástroj eh, pro to, abychom dokončili vnitřní trh. Návrh komise zajišťuje, eh, a že teda tyto orgány budou mít srovnatelné vyšetřovací eh, možnosti a také budou moct navrhovat eh, a prosazovat nejrůznější sankce a to celé povede k právní jistotě pro firmy. Určité programy se staly velmi úspěšné v tomto směru a komise také ještě více prohlubuje ta ustanovení, která se týkají vzájemné spolupráce, o oznamování rozhodnutí, o vedení vyšetřovacích eh, kroků. Eh, návrh eh, Evy je v podstatě v souladu s návrhem komise Eh, nejprve kolegyně navrhuje jasná a transparentní pravidla pro jmenování a propouštění těch příslušných orgánů. Spravodajka se domnívá, že pokud zvýšíme pravomoce u NCA, tak toto musíme dát do souhladu s, příspě- s, příslušným, s příslušnou úrovní eh, samostatnosti a transparentnosti. Takže transparentní jmenování, jmenování na základě opravdových eh, výsledků a totální transparentnost, to všechno zvýší eh, důvěru eh, občanů v tyto orgány. Některé orgány jsou slabší, nemají dost zdrojů. Komise už teď zmiňuje, že ty nutné zdroje pro prosazování eh, práva vehementněji musí být zajištěny. Eva eh, to také podporuje a zároveň říká, že jedno řešení platné pro všechny prostě nemůže ani v této oblasti platit. Eh, tyto orgány mohou být posíleny zvláštními částkami. Takovéto ustanovení ovšem samozřejmě znamená, že by mohly tyto orgány vést paralelně více šetření a byly by samostatnější. Takže návrh stanoviska do, navrhuje větší autonomii v oblasti rozpočtu a zohlednění rozdílných situací v jednotlivých eh, zemích. A ještě k těm sankcím, tak to už se dostávám k závěru. Eh, samozřejmě, že teď za stejný přestupek eh, v různých členských státech eh, podniky čelí eh, různým mírám výším sankcí, což může narušovat hospodářskou soutěž. A návrh stanoviska také vítá snahu komise toto překonat. Rovněž stanovisko navrhuje maximální úroveň sankce a to jde tedy o 10 Eh, celkového obratu dané firmy. To by měl být tedy strop. Navrhovatelka také navrhuje, aby eh, správní eh, postupy byly co nejjednodušší. Rovněž musíme zajistit, aby příslušné orgány měly pravomoce upravené v souladu s tím, jak vlastně podniky fungují teď a také jde o způsob, kdy mohou e, ty orgány hledat důkazy. Dalším krokem e, je tedy předkládání pozměňovacích návrhů, e, což je středa 13. září, velmi brzy, a kolegyně se těší na to, že bude projednávat další návrhy s kolegy, kteří projeví zájem. Děkuji, Andreasi. A teď bude Nikola hovořit jménem sociálních demokratů eh, po stínové zpravodajce eh, Maria Krapíny. Děkuji, místo ní tedy. Děkuji, eh, chci omluvit kolegyni a přečtu to, co naše stínová zpravodajka chtěla zdůraznit v této věci. Co se týče tohoto legislativního návrhu, tak vlastně jde o snahu zlepšit fungování eh, orgánů pro hospodářskou soutěž. Eh, my obecně řečeno tuto iniciativu Evropské komise vítáme a podporujeme eh, ochrana hospodářské soutěže je zásadní, tak aby podniky měly zaručenou možnost se dále rozvíjet, poskytovaly kvalitnější služby a zboží a také e, zajišťovali e, toto zboží a tyto služby za ceny, které by byly zajímavé pro naše spoluobčany. Pravidla musí být dodržována jednotně na celém území Unie a proto příslušné národní orgány musí mít e, k dispozici stejné normy. Příklad. Tato opatření prostě musí platit, která přijme jeden eh, orgán, musí platit eh, na příč unii, ať už ten příslušný podnik funguje kdekoliv. A finanční eh, zdroje, to je také důležité téma. Těch je zapotřebí dostatečné množství, aby příslušné orgány mohly také zajistit proškolení personálu. A v tomto směru předložím určité pozměňovací návrhy. Kartel to je eh, zase termín, který bude muset být ještě přesněji definován, protože článek 29 eh, vlastně v tuto chvíli neumožňuje přenavádění údajů a eh, to je e, velice, velice nepříjemné v případě trestních šetření. Chtěl bych tedy poděkovat za pozornost e, a také e, doufám, že společně se stínovými zpravodaji, dalšími stínovými zpravodaji budeme mít nakonec před sebou text, který bude opravdu kvalitní. Děkuji, pane Tanty. Daniel Dalton chce slovo. Ano, děkuji. Já bych také chtěl poděkovat eh, paní navrhovatelce za návrh textu. Myslím si, že je to výrazné zlepšení kom- textu komise, je to jednoznačnější. EKR vítá návrh komise a e, také vítá snahy ho ještě vylepšit. E, víme všichni, jaká je situace na národní úrovni. Některé režimy v některých státech se jeví mnohem úspěšnější než jiné. Je to tady nejrůznější e, rejstříky e, opatření. Takže e, samozřejmě se může jednat o e, trestní či občanskoprávní řízení e, podle charakteru E, přestupku musíme samozřejmě zajistit také dodržování principu subsidiarity, tak to musíme velmi dbát, ale zdá se nám, že tento návrh je dobře cílený, rozumný, je tady e, snaha opravdu prosazovat e, tímto návrhem ještě účinněji pravidla hospodářské soutěže. Někdy ovšem jsou ty návrhy trošičku příliš štědré a ten odstrašovací charakter některých opatření je tam trochu příliš zmírněn. V tomto směru budeme spolupracovat s kolegy, předložíme nějaké pozměňovací návrhy. Těšíme se na tu spolupráci. A teď Dita Charanzová za ALDE. Děkuji paní předsedkyně. I já bych chtěla poděkovat paní navrhovatelce. Myslím, že Eh, má dobrý důvod, proč tady není, bohužel, a my se, eh, nebo bohudík, pardon, a my se eh, těšíme, že ji uvidíme, až jí skončí mateřská dovolená. My podporujeme tento návrh, a ovšem ještě jsou tady určité věci, o kterých diskutujeme. Víc se budeme zabývat otázkou těch eh, sankcí na 10 eh, obratu maximum. Nemáme v tomto směru ještě eh, upevněný názor a ještě to prodiskutujeme. Další změny ty vítáme. Na naší straně je tady otázka té sítě e, příslušných orgánů e, je třeba, aby dobře fungovala, aby každý stát měl přístup k informacím z jiných členských států. To znamená také e, lepší přístup k těm jednotlivým databázím a záznamům. E, my si klademe otázku, zda tato směrnice by mohla být e, využita pro to, aby se v té oblasti, kterou jsem právě zmínila, věci zlepšily, anebo že bychom to nechali na nějaký jiný legislativní návrh. Já se nad tím ještě zamyslím, každopádně se na spolupráci těšíme. Děkuji, Dito, a za zelená Jan Filip Albrecht, prosím. Děkuji. Já nechci, aby to, nechci to protahovat, myslím, že návrh, který je na stole, jde správným směrem. My se ještě zamyslíme nad tím, jak ty eh, orgány pro dodržování hospodářské soutěže budou moci ještě lépe pracovat v, tom, v té oblasti digitálního trhu. Tam dochází k distorzím Eh, hospodářské soutěže velice často. Eh, pak jsou tady dva typy eh, faktorů, hodnota údajů, hodnota váhy na trhu a pak jsou tady určité monopoly a tyto výzvy musí se ze strany orgánů lépe sledovat. Nevidím, že by tady byla ještě nějaká další frakce, takže teď otevírám možnost pro další kolegyně a kolegy, aby si vzali slovo. Je někdo, kdo chce promluvit? Dobře, v tom případě za sebe bych řekla, eh, za sebe osobně, že velmi, velmi vítám eh, tento balíček, podporuji jeho základní linii a v zásadě se dá říct, že tady je skutečně nesmírně E, pocitovaná potřeba dělat víc zajistit víc, aby e, legislativa v oblasti vnitř, vnitřního trhu byla členskými státy lépe dodržována. Toto je balíček, který opravdu je velmi vítaným nástrojem. My se tady pohybujeme už řadu let v kruhu takže tady nejde o to něco nového vymýšlet, ale eh, správně prosazovat a zajišťovat eh, uplatňování toho, co již existuje. Spolupráce mezi eh, těmito úřady pro hospodářskou soutěž je vítanou záležitost. Pozměňovací návrhu, návrhy můžete předkládat do 13. září. 21. září se bude E, se bude hlasovat v IMKO. Předpokládám, že Andreas nechtěl nic schrnovat, protože žádná velká rozprava nebyla, ale před námi je poslední bod na pořadu jednání a to je e, respektování pravidel soukromého života, ochrana osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice 2258 regulace soukromí a elektronické komunikace. Spravodajkou je Eva Majdel a Andreas bude opět patrně hovořit jejím jménem. Ano, děkuji, ano. Jak jste řekla, jsem velmi rád, že Eva se tedy věnuje tomuto velmi náročnému úkolu. Bohužel tu dnes nemůže být. To znamená, že jménem paní zpravodajky bych rád řekl, že ochrana základních práv a svobod, zejména eh, respektování soukromého života je naprosto eh, nezbytná. Během schůzek se zúčastněnými stranami zjistila, že eh, na jedné věci se všichni shodnou a to, že by se to mělo točit kolem spotřebitelů. Je potřeba zajistit, že pro spotřebitele to nebude příliš náročné, pokud jde o všeobecné žádosti o souhlas. Všichni se můžeme shodnout na tom, že podniky, které jsou si vědomy potřeby ochrany soukromí, se vydali dobrou cestou, nicméně je dobré eh, vytvořit správnou rovnováhu. Vzhledem ke klíčové kompetenci tohoto výboru bychom te se tedy měli snažit o vytvoření dobrého podnikatelského prostředí a o dobré podmínky pro spotřebitele. Eva bych chtěla poděkovat eh, za konstruktivní spolupráci všem eh, poslancům, kteří předložili svoje pozměňovací návrhy. Bylo jich celkem 530, což bylo nejvíce za eh, dobu, kdy se na podobném tématu pracovalo. Jde především o to, abychom chránili soukromí dětí, především tehdy, když se jedná o zařízení pro děti. spravodajka je ráda, že i ostatní frakce předložily eh, pozměňovací návrhy, eh, které jdou podobným směrem. Dále bych rád řekla, že eh, je ráda, že ostatní frakce tedy předkládaly pozměňovací návrhy, které nevytvořily žádnou možnou dvojznačnost, pokud jde o další právní e, nástroje. Jsou tu ovšem určité pozměňovací návrhy, na kterých se zatím neschodneme. Jde o eh, definice a o vynětí článku 6 a 8. Jde především o legitimní zájmy, pokud jde o zpracování dat a metadat, byť eh, je tu tedy eh, v základním obecném nařízení jednoznačné pravidlo v tom smyslu, že soukromí je základní právo. Spravodajka je toho názoru, že frakce by se měly tímto tématem dále zabývat a že by tedy měly řešit i eh, předávání a šifrování dat. Eva se domnívá, že v určitých otázkách je tedy možno dosáhnout kompromisu a většiny, ale zároveň je na snadě, že v určitých otázkách jsou stále názorové rozdíly a budeme tedy muset jít více do hloubky, tak abychom v rámci diskuzí byli schopni najít nějaký společný výchozí bod proto si myslím, že bude nejlepší, pokud se stínovými zpravodaji se tomu budeme i nadále věnovat. E, pokud tedy stínoví zpravodajové se k tomu v tuto chvíli vyjádří a já potom ještě promluvím e, na konci. Děkuji a za SAD nyní Christa Šaldemoza. Ano, děkuji. Děkuji za tento velmi vydařený úvod. Jde o základní zásady, které na kterých je postavena eh, zpráva paní kolegyně. Obecně řečeno mohu říci, že mám velkou radost, že se snažíme o kompromis, protože je možné, abychom se v tomto výboru shodli. Zároveň bych k tomu řekla ještě jednu věc. Pokud máme eh, před sebou všechny ty kompromisy, tak si nejsem jistá, že byla zohledněna všechna naše přání, eh, přání SAD. Jde především pro, o eh, přesnou a poměrně přísnou definici elektronické komunikace. My jako frakce SAD hlavně, hlavně stojíme o to, aby tam bylo zachováno to základní. Nechceme, aby z toho vyplynuly nebo vypadly žádné eh, legitimní zájmy a chceme tedy aby ta, ten definitivní dokument měl lepší formu. Je to důležité i z hlediska ochrany soukromí dětí, ochrany dětí a údajů dětí. Mám radost, že s tím souvisí, souhlasí i paní zpravodajka. I nadále jsem ale toho názoru, že kompromisní pozměňovací návrhy eh, by tedy měly být ještě znovu zpracovány, pokud jde o eh, práva dětí. Myslím si, že ty definice, definice by měly vypadat eh, trochu jinak. To je článek 6, ochrana dětí. Tady je kompromisní návrh, kde vidíme, Eh, také, nebo je to také návrh, který pro nás není přijatelný. A Kromě toho tedy předloži, jsme předložili ještě další pozměňovací návrhy, které nebyly plně zohledněny. Myslím si, že pokud budou tedy přijaty tyto kompromisní pozměňovací návrhy, tak bude obtížné se domluvit. My jako SAD vstoupíme do těch jednání s tím přesvědčením, že je potřeba se neustále zasazovat o eh, soukromí, ochranu soukromí v rámci elektronické komunikaci a jsme ochotní pracovat na kompromisech, ale přesně tady chceme prověřit, eh, co vše do nich bude zahrnuto. Děkuji. CR Daniel Dalton. Děkuji a za EKR Daniel Dalton. Děkuji, paní předsedkyně. Když jsem se díval na ten návrh, tak jsem se ptal, eh, co vlastně chceme vyřešit. A musím říct, že s tím mám trochu problém, protože eh, to základní nařízení už eh, celou řadu věcí pokrývá. Pokud se podíváme na článek 5 a s ním zpětá ustanovení, tak se zdá, že to spíše komplikuje to, co už je v tom základním dokumentu obsaženo. A to by způsobilo problémy pro naše podniky, které se drží toho obecného nařízení nařízení o ochraně osobních údajů, eh, já si myslím, že musíme najít vhodnou rovnováhu mezi eh, soukromým a bezpečností spotřebitelů a také fungující ekonomikou, která nabízí eh, širokou možnost volby. Já osobně se domnívám, že tuto chvíli eh, něco takového vůbec nepotřebujeme, že se musíme spíše zaměřit na to, jak je uplatňováno obecné nařízení o ochraně osobních údajů a eh, snažit se vylepšit jeho nedostatečné prosazování. Hm, Tady tedy máme konkrétní návrh a musíme eh, se k němu nějak vyjádřit. Já jsem tedy předložil eh, určité pozměňovací návrhy sám za sebe. Snažil jsem se to eh, především uvést do souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a snažil jsem se zabránit především té únavě ze všech udělování souhlasů. Kromě toho chci, aby tedy Eh, spotřebitelé měli volbu v tom, komu důvěřují a komu ne. Podobně jako i jiní kolegové předložím pozměňovací návrhy týkající se eh, časového plánu harmonogramu. Myslím si, že je potřeba, abychom tedy získali realističtější harmonogram. Já jsem se vždycky domníval, že bychom toto nařízení neměli přijímat příliš rychle, dříve než eh, bude jasné, jak tedy je uplatňováno, uplatňováno obecné nařízení ochraně osobních údajů. Zároveň musíme dbát na to, aby to bylo z technologického hlediska neutrální. Myslím si, že každé jiné řešení by tedy zlep, eh, ohrozilo eh, tu legislativu, která v tuto chvíli platí a eh, my v tuto chvíli nemůžeme eh, přijímat nějakou legislativu, pokud nevíme, jak ta situace v tuto chvíli vypadá. A konečně poslední věc. Eh, musíme jasně říci, jak to vypadá s obchodním modelem internetu. Já si myslím, že platformy eh, v tuto chvíli jsou eh, levnější, eh, než kdy byly. Komise tvrdí, že tady tuto situaci nechtějí řešit, ale ve skutečnosti si myslím, že tomu tak je. A pokud tedy e, zásadně nezměníme její návrh, tak tady dojde e, k, podstatnému nárůstu nákladů na internetu. Musíme tedy zajistit to, že bude chráněno e, soukromí, ale já si myslím, že obecné nařízení ochrany, ochraně údajů už to zkrátka je, že bychom neměli vylévat dítě s vaničkou. Myslím si, že to, co předložila paní eh, zpravodajka, je poměrně dobrý výchozí bod pro silnou pozici našeho výboru. Imko, těším se na spolupráci s ostatními. Děkuji Danieli a nyní za Alde eh, Matis van Miltenburg. Prosím. Eh, Děkuji za Kajkalas. Omlouvá se, nemůže zde dnes být chci uvést několik poznámek k pozměňovacím návrhům, které Kaja Kalasolo předložila. Za prvé je pro ní velice důležité eh, chránit důvěrný charakter komunikace s tím, že ale společnosti mají mít prostor pro inovaci. Často se to popisuje jako černobílá záležitost, ale pokud eh, uživatelé přestanou důvěřovat technologii, protože dojde ke zneužívání jejich údajů, tak to výrazněji poškodí hospodářství, než když budeme primárně regulovat. Proto v některých oblastech eh, pozměňovací návrhy poskytují více prostoru inovaci, například eh, srovnatelné prvky pro další předávání, eh, dát souvislosti dodržování pravidel obecného nařízení. Pro ně je také důležité, aby celý ten návrh byl technologicky neutrálnější je zde třeba příliš výrazné zaměření na eh, vyhledávače, browsery, eh, ale přitom eh, uživatelé mnohem víc použije různé aplikace nebo na internet připojené přístroje a podobně. Podobně také eh, měření návštěvnosti webu, to také není technologicky neutrální. Co se týče sou, eh, nastavení v oblasti soukromí, musíme zde dávat pobídky pro společnosti, aby spolupracovali, navrhovali praktická řešení pro uživatele tak, aby uživatele si mohli vybrat, jakou míru ochrany soukromí si přejí. A vypuštění článku 9 a 10 nám nepomůže splnit tento cíl podle jeho názoru. A nastavení eh, ochrany soukromí by mělo být odstupňované. Jaké typy dat je ochoten uživatel sdílet a s kým? A v neposlední řadě je přesvědčena, že rozsah článku 11 týkající se možnosti členských států přistupovat ke komunikaci občanů je příliš široký. Není zde žádný důvod, proč by se zde rozsah působnosti měl ze strany komise rozšiřovat. Zvláště když komisi jde primárně o ochranu soukromí jedno, jednotlivců, když komunikují na svých osobních zařízeních. Proto znovu zavedla právní základ tak, jak je ve směrnici o elektronické ochraně údajů. V souvislosti s článkem 11 také zvažuje to, že členské státy by neměly zavádět žádné povinnosti, které by snížily eh, bezpečnost používání elektronických služeb. Bylo by to kontraproduktivní. Kdyby na jednu stranu museli všechny podniky chránit důvěrnost eh, komunikace uživatelů a zároveň říci, že kdykoliv chce, může požadovat o eh, členský stát aby to oslavili například při oslabení end-to-end -end, kódování těší se na spolupráci s vámi. Děkuji za dosavadní spolupráce. Děkuji. Z Google už se nikdo nehlásí, takže dostane za zelené slovo Jan Albrecht. Děkuji. Děkuji také za kompromis kompromisní návrhy, když musím říct, že v souladu s tím, co bylo řečeno zástupcem frakce SAD, tady je hodně práce před námi, abychom nakonec z toho opravdu udělali e, skutečný kompromis, když mám hovořit otevřeně a upřímně. Mám pocit, že e, ty návrhy jdou opravdu jedním e, směrem, výrazně jedním směrem pouze a to nechává stranou řadu návrhů dalších frakcí, eh, takže je prostě potřeba eh, zohlednit i názory 51% eh, členů výboru. Obecně řečeno si myslím, že tady prostě je dost na, na možností, jak to zlepšit. Šel bych také tomu, co řekl pan Dalton. Hodně se e, musíme zaměřit na otázku e, HDP a právní jistoty a to, co máme před sebou, e, zrovna tyhle dvě oblasti spíš komplikuje, než aby to zjednodušovalo. Odstavec 3 článku 1, no když se na to podíváte, tak to vlastně znamená rozbourání celého toho režimu, který existoval dodnes a tady prostě vypuštění odstavce 3 znamená, že ty před, ta předchozí struktura je rozbitá, vznikají dva naprosto nepropojené eh, právní eh, normy, což samozřejmě pro eh, firmy, které se musí v tom nějak orientovat, znamená, že je to může položit na lopatky. Takže musíme, musíme eh, zdůraznit eh, ty oblasti, kterých se eh, týká návrh ohledně HDP. A ve článku 6 je to mimochodem celé ještě mnohem horší, protože ono se to tam nepromítá z GDPR přímo, ale jsou tam vlastně všechny různé možnosti. Můžete mít právní můžete z toho mít úplně horečku, protože to je z právního hlediska naprosto nezdravé, nedokonalé. Tady musí být nějaké obecnější, jasné věci. A pak je ještě otázkou, co je zatím politicky, protože tak, jak to vypadá, tak bychom vůbec nepotřebovali nařízení o e, tom e, dodržování soukromí. Tam bych pak e, souhlasil s panem Daltonem. Vlastně by to bylo úplně celé zbytečné a bylo by, bylo by to spíš komplikované k ničemu. Eh, proč ten návrh vlastně přišel ze strany komise? Protože ta ochrana soukromí byla vyjmuta z těch obecních, obecných pravidel, protože tady se nejedná jenom o ochrany údajů, ale také o e, ochranu integrity datových systémů. Tady nejde jenom o osobní údaje, ale o integritu a e, hovoříme o, jiných, e, o jiné situaci. Hovoříme o komunikačních e, údajích. Metadata v této oblasti jsou velmi citlivá, protože můžete zjistit, kdo volá odkud, koho volá, jak často. Opravdu můžete dostat k sobě velice přesné osobní profily, ale také vlastně e, informace o obsahu e, těch komunikací a dokonce e, i údaje o obsahu můžete využívat. To, co říkám, dejme tomu, co říkám v, do mikrofonu, co říkám co dě, říkám při sou, soukromých hovorech do telefonu, můžete všechno použít, dejme tomu pro reklamu, pro prodej zboží a omlouvám se, to prostě nedává prostor pro eh, zvýšení důvěry, tak jak to eh, řekl kolega z ALDE. My jsme tady v výboru pro ochranu spotřebitelů a já si myslím, že eh, tady vlastně neodpovídáme na očekávání, která vznikla. A opravdu by to široce zmenšilo lo ochranu, která je teď platná v těch 28 členských států. Myslím, že to nemůže být přijatelné. A dělali bychom si sami ze sebe legraci, kdybychom si do očí tvrdili, že můžeme užívat těchto údajů bez stávající ochrany, bez stávajících možností eh, vyžádat, eh, nutnost vyžádání souhlasu od těch příslušných osob a tak dále. Takže s těmito slovy musím říct, že i v těch dalších oblastech, například e, e, otázku komunikačních e, údajů, poskytovatelé komunikačních služeb by samozřejmě mohli ukládat ty osobní údaje ne, nekonečně dlouho, což je nepřijatelné. Opravdu musíme na tomhle ještě hodně, hodně popracovat, abychom dostali eh, na stůl nějaké velice právně podložené a politicky eh, také možné eh, postoje. Lita Charanzová, děkuji paní předsedkyně co se mne týče, tak si myslím, že pro mě klíčové, abychom tady zajistili tu rozumnou správnou rovnováhu mezi ochranou osobních údajů, ochranou soukromí a na druhé straně e, prostě e, tok údajů, který by mohl sloužit k poskytování služeb a e, s, zboží. Řada údajů by prostě mohla tuto jemnou rovnováhu narušit. Musíme být velice obezřetní. Nemůžeme samozřejmě mít tuto, toto nařízení slabší ve svém dosahu než stávající již platná nařízení a směrnice. Musíme prostě zajistit, aby toto nařízení bylo v souladu s posledním eh, schváleným textem GDPR a já doufám, že řada mých pozměňovacích návrhů a pozměňovacích návrhů mé frakce jde tímto směrem. Například eh, se snažíme zrušit tu, šest měs, eh, eh, to, tu notifikaci ohledně šesti měsíců a já doufám, že toto se také objeví v kompromisních pozměňovacích návrzích. Bude to ještě hodně práce, ale já osobně jsem na ní připravená. Děkuji, Dito, pokud už si nikdo nechce vzít slovo, tak bych chtěla říct pár slov za sebe. Musím říct, že hodně podporuji to, co řekl zpravodaj EPP, ale také jsem eh, podobného názoru jako Dita, Daniel a Matis, kteří si kladou velmi závažné obavy ohledně rovnováhy. Eh, na jedné straně je tady právní jistota, která eh, nesmí bránit technologickému pokroku, eh, flexibilitu firmy potřebují v digitální ekonomice Eh, a pak je tady na druhé straně ochrana integrity a osobních údajů. Otázkou je, co je tedy přidanou hodnotou eh, této eh, směrnice v souladu v pohledu na eh, nařízení o ochraně údajů. Musím říct, že to nařízení o ochraně údajů dalo vzniknout obrovským zmatkům ve všech podnicích různé velikosti. Ty podniky od nás žádají, abychom jim pomohli, abychom eh, jim poskytli poradenství. Eh, ty firmy vydávají velké peníze a místo toho, co by tady měli větší právní jistotu, Eh, tak ve chvíli, kdy Evropa by měla vlastně eh, opravdu Mm, tady být konkurenceschopná a zajistit pátou svobodu, volný pohyb údajů. My tady přicházíme s pravidly, která jsou nekonzistentní, neúplně jasná a která jdou ve svých důsledcích příliš daleko a nejsou vlastně vůbec e, ve spojení s realitou e, jednotného trhu. A já musím říct, že e, já jsem ze Švédska, pokud tady někomu jde o integritu a ochranu soukromých eh, údajů a soukromí jako takového, tak nám jde o to u nás ve Švédsku v tomto směru nesnesu žádnou kritiku. Chci ještě říct, že tady je otázka časového harmonogramu. Ono by bylo hezké, kdybychom to měli najednou, jako bude GDPR. Ale to by znamenalo, že by firmy, eh, hlavně malé a střední podniky, neměly dost času na to, aby se přizpůsobili, pochopili eh, a je to prostě příliš krátká, krátká doba. Rovněž eh, si dělám velkou starost s cookies protože to je zásadní nástroj pro marketing a je tady celá řada webových stránek, eh, nových webových stránek, nových firm, které potřebují eh, cookies a neutrální, neutralita pro ně je zásadní protože, a důležitá, protože jinak zase riskujeme, že budeme blokovat technologický pokrok. Musíme se dívat eh, na to, jak zajistit, aby naše firmy byly naplněny naprosto, eh, nebo chceme, aby eh, naše firmy byly naprosto závislé na Google, eh, co se marketingu týče, protože takhle by to přesně dopadlo, kdybychom implementovali ten text tak, jak stojí a leží. A pak je tady ještě otázka restriktivních procesů a metadat. Rozvějí se nové služby, tady jde o to prosazovat inovaci a ne ji blokovat. A takováto hospodářská soutěž je přesně tou soutěží, tím krokem, který dává spotřebitelům větší možnost výběru. Tady nejde jenom o ochranu velkých a malých firm, ale také o ochranu spotřebitelů. A pak ještě poslední bod, e, je to otázka zařízení těch terminálů. Jistě musíme, za, e, musíme ochraňovat také e, důvěrnost a soukromý charakter těch toho zařízení, ale to není důvod, abychom tady vytvářeli další obrovský právní nástroj, když už tady něco máme. Takže eh, Keste eh, také zmínil otázku ochrany nezletilých. EPP o tom také hovořil a jako Eh, spolupředsedkyně eh, interskupiny o dětských právech. Doufám, že se nám podaří sloučit nad tímto tématem všechny frakce. Děkuji. A teď bych rád dala, ráda dala slovo komisi. Despina Spanu je eh, ředitelkou G-Connect. Děkuji paní předsedkyně, děkuji všem poslancům za tuto velmi zajímavou rozpravu, která jasně ukazuje, že tu jsou ještě otázky, které my musíme vyřešit. Já tady nebudu eh, plýtvat vaším časem a zaměřím se především na ty otevřené otázky. Děkuji vám za skvělou práci, za tu skvělou diskuzi. Máme pocit, že v těch pozměňovacích návrzích je celá řada dobrých eh, věcí. Například eh, se domnívám, že jeden z problémů tohoto stávajícího legislativního rámce eh, té směrnice je to, že se tedy liší její provádění v jednotlivých členských státech. My tedy do, doufáme, že ta oblast působnosti se nyní rozšíří a Kromě toho je potřeba to uvést do souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, což, eh, o což nám také při těch jednáních šlo. V té dnešní diskuzi jsme slyšeli mnoho o souvislosti s obecným nařízením. Na to bychom neměli zapomínat, protože oblast působnosti tohoto nařízení eh, se týká tedy ochrany práv a svobod eh, elektronické komunikaci, je tam ochrana, ochrana soukromí. Já si myslím, že ta, eh, ty, ta ochrana eh, soukromí již v tuto chvíli zaručena je. Eh, dneska například nemůžete odposlouchávat mobilní zařízení, aniž byste k tomu měli souhlas. To znamená, že my tady nebudeme snižovat úroveň ochrany soukromí a musíme mít kromě toho na paměti to, jaký je stávající stav a co od nás eh, koneční uživatelé očekávají. Základem návrhu je tedy souhlas a důvod, proč je v, to, v tom návrhu tak dominantní, spočívá v tom, že eh, spotřebitelé musí důvěřovat tomu, jak, se, jak sdílí svoje data, jak jsou tedy zpravována data. Pokud eh, vyjdeme z toho souhlasu, tak se dostaneme například k tomu, že tedy pro zpracování určitých metadat by mohly být uděleny výjimky a musíme mít neustále na paměti, že stávající pravidla umožňují telekomunikačním společnostím pouze to, aby tedy Mm, sdíleli určitý typ dat. My jsme v podstatě eh, rozšířili možnosti zpracování metadat eh, a kromě toho bych ráda řekla, že ochrana eh, zařízení už v tuto chvíli je součástí legislativy. A pokud bychom toto tedy z návrhu odstranili, tak bychom v podstatě současnou ochranu soukromí snížili. Doufáme, že tedy budeme s vámi i nadále spolupracovat a že tedy budeme moci i nadále vysvětlovat, že pokud hovoříme o vyhledávačích, tak to nej, není pouze o vyhledávat očích. My jsme hovořili o internetu věcí a to je tady úplně nové téma. Jde o komunikaci například mezi vaší ledničkou a supermarketem. To je to, co tedy vyjasňuje stávající nařízení, ale určitě skýtá pro eh, telekomunikační společnosti možnost zpracování metadat. My budeme k dispozici, pokud budete mít další otázky. Vidím, že ve výboru je tedy zastoupena celá řada velmi zajímavých eh, názorů a my bychom tedy chtěli za spolupráce s vámi eh, v této věci postoupit. Děkuji. Děkuji a děkuji zástupkyni komisi za, komise za toto vyjasnění a nyní tedy harmonogram. V IMKU se bude hlasovat 28. Eh, září a ve výboru Libe potom v říjnu. A tím se dostáváme k poslednímu bodu našeho dnešního programu. Jde o stanovisko na téma záchrana životů, zvyšování bezpečnosti vozidel v EU. Spravodajem eh, je Daniel Dalton. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být co možná nejstručnější. Rád bych poděkoval všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. My jsme tedy v loni hovořili, nebo minule hovořili o tom, jak tedy zlepšit bezpečnost eh, silničního provozu. Já si myslím, že ty předložené pozměňovací návrhy budou dobrým výchozím bodem pro kompromisní pozměňovací návrhy. Některé body, které z nich vyplňuly. Eh, měli bychom tedy se opírat o důkazy. V tuto chvíli už máme lepší data o dopravních nehodách a jejich příčinách. To znamená, že bychom je měli při zlepšování bezpečnosti silničního provozu využívat. Eh, Kromě toho bychom eh, měli například eh, využívat autonomního řízení, které je zpěto s celou řadou šancí, ale také rizik. Eh, potom data od z vozidel Zároveň musíme mít na paměti, že musíme chránit údaje o řidiči toho, vozidla, toho vozidla v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a nesmíme tedy narušit soukromí v takto každodenní záležitosti. Kromě toho, eh, pokud eh, bude zjištěn nesouhlas, tak musí být pro evropské spotřebitele zajištěna nápravná opatření a kromě toho je tu jeden morální závazek a sice je potřeba tedy hodnotit eh, postup schvalování typu. Musíme tedy Eh, také zavést eh, řádně fungující systémy očkodnění. To je dlouhodobá záležitost. V některých pozměňovacích návrzích se objevily eh, nechránění účastníci silničního provozu. To je také velmi naléhavé téma, které musíme řešit. Musíme tedy prosazovat bezpečnostní prvky. Musíme se soustředit na lepší bezpečnost pro cyklisty a chodce a také abychom snížili počet obětí dopravních nehod v EU. E, já jsem tedy také podal některé pozměňovací návrhy, které se týká těžkých nákladních vozidel a jejich e, slep mrtvých úhlů. E, k tomu bychom tedy také chtěli eh, do budoucna vidět nějakou legislativu. Jde o to, abychom se tedy při zvyšování silničního provozu nesoustředili pouze na tu nejdůležitější věc, to znamená na záchranu lidských životů, ale také na konkurenceschopnost evropského hospodářství. Těším se na diskuzi. With Carlos Coelho. Za EPP Carlos Coelho. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážený kolegové, vážené kolegyně. Já už jsem na tomto výboru říkal, jak důležitá je bezpečnost vozidel a tím pár pro prevenci nehod a záchranu životů. Protože Každý rok dochází k narušení života v tisících rodinách v důsledku dopravních nehod a je důležité zde dojít po kroku. V posledních desetiletích už se udělalo hodně, ale dá se udělat ještě více. Existují různé věci týkající se vozidel, infrastruktury, schvalování typu ale i například poskytování informací z členských států a proto jsem v tomto duchu připravil řadu pozměňovacích návrhů, které se věnují tomu, že je nezbytné, abychom zde měli koherentní a integrativní politiku silnič, bezpečnost silničního provozu a ve všech oblastech od vzdělávání přes ekologii a ochranu spotřebitele to zohledňovali je důležité zohlednit řadu faktorů chování řidičů, až po bezpečnostní komponenty ve vozidlech, ale nejde zde jenom o aktivní bezpečnost, ale i o pasivní bezpečnostní prvky. Jsou zde nové výzvy v oblasti bezpečnosti, hm, e, nová opatření mohou vést také třeba k tomu, že malovýrobci automobilových vozidel by pak mohli mít problémy je důležité podporovat inovace a investovat v rámci EU a podporovat konkurenceschopnost našeho průmyslu. A také je důležité zachovat pracovní místa. Protože evropský automobilový průmysl je celosvětově známý také tím, že evropské automobily jsou bezpečné. A je důležité, aby právě v této oblasti bezpečnosti se uznalo, že to je opravdu rozšířený názor, že bezpečnost je něco, co se musí neustále zlepšovat. Jsou to životně důležité věci, záležitosti, které chrání nebo zachránit životy našich občanů a to je opravdu řada věcí, které jdou napříč frakcemi. Děkuji, Karlo Sekolio. A, a nyní Westfál, paní Westfál za SAD. Děkuji, kolegyně a kolegové. Jsem ráda, že vás zde všichni vidím, veselé a zdravé odpočaté po prázdninách. Nebývá to vždy samozřejmostí. A to, že touto dobou dnes projednáváme tuto zprávu, No to je docela vhodné, protože celkem nedávno v Německu vznikla studie statistického úřadu, která se věnovala počtu úmrtí na silnicích v tomto eh, poletí nejenom na straně automobilu, ale u všech účastníků silničního provozu a to číslo se výrazně zvyšilo. A já jsem z regionu, kde před necelými osmi týdny byla obrovská autobusová nehoda na dálnici, kdy řada lidí už nemohla uniknout z hořícího autobusu a v tom autobusu uhořeli. A proto s plným přesvědčením říkám, že bezpečnost silničního provozu a zabránění každému úmrtí na našich silnicích opravdu stojí za úsilí. A těší mě, že ve všech, eh, no, mnoha věcech i těch pozměňovacích návrzích eh, jsme si názorově velice blízcí. Zazněla řada věcí v první řadě. Kolega už to ví. Samozřejmě ochrana osobních údajů, tam mi leží také velmi na srdci, to také zaznělo v té rozpravě, že to je opravdu důležité osobní údaje, ty prostě patří řidičům a řidičkám a je třeba principiálně chránit. Existuje o tom i soudní rozhodnutí ve Spolkové republice Německo a přeji si, aby toto fungovalo takto také v Evropské unii. Myslím, že je dobré, správné, hlavně důležité, abychom my zde v oblasti ochrany spotřebitelů v našem výboru na ochranu spotřebitelů vyslali jasný signál a požadovali, když se stahují například, eh, odvolávají vozidla, například v souvislosti také s otázkou schvalování typu a nyní o tom diskutujeme, co se stane, když je třeba udělat takovéto stažení a kdo to zaplatí takže zde musíme hlavně přiměřeně respektovat zájmy spotřebitelů a chránit je, protože nejde, aby z touhy po zisku na straně výrobců automobilů a zde nevyjímám žádného výrobce, aby to vedlo k tomu, že tím budou pak trpět spotřebitele. Myslím si, že všichni poškození řidiči při Eh, tak, takovémto klamáním, které je umyslné, mají obdržet finanční odškodění a těší mě, že i, jsou zde i další poslanci, kteří tuto myšlenku podporují. Jinak chci říci, že jsme na dobré cestě a budeme-li na ní společně a dotáhneme-li to, tak ochráníme lidi v Evropské unii před nehodami, kterým lze zabránit. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji za Alde. Ještě Matis. Děkuji, já budu hovořit nizozemsky. A jak už jsem říkal minule, mohu podpořit návrh zpravodaje. Předložil jsem jenom tři pozměňovací návrhy. Ten první poukazuje na to, že Evropa musí být ambiciózní, protože opravdu v čele v daném odvětví a v bezpečnosti silničního prostředí eh, silničního provozu. Musíme zajistit výraznou bezpečnost tak, aby bylo méně obětí silničních nehod. Dále náležité poctivé informování spotřebitele. Bylo pro mě tak jako negativně nápadné, že komise říká, že minimálně 20% prodaných vozidel je méně bezpečných, než by se dalo říci na základě výsledků testu NCAP. A Není možné klamat spotřebitele při nákupu vozidla ve věcech bezpečnosti vozidla. A proto tedy eh, píše, že tento test NCAP musí eh, odrážet skutečnou bezpečnost vozidla. A potom otázka ochrany osobních údajů. To musí být vždy zde v souladu s, to, s tím nařízením GDPR, s tím obecným nařízením. a v souladu s návrhem komise by to mělo být povinné, pokud to povede opravdu ke zlepšení silničního provozu a jeho bezpečnosti. Pozměňovací návrh 27 paní Vesel a jejich kolegů a kolegyň podporuji, opravdu je to důležité, aby byly zde cíleně sbírána data týkající se skutečných příčin dopravních nehod, protože to zlepší bezpečnost silničního provozu skutečným způsobem. A jak už poznamenal zpravodaj, musíme se také věnovat výrazně ochraně eh, chodců a cyklistů. Mám ale velký problém s pozměňovacím návrhem číslo 11 kolegou Precla, který prostě vypouští zcela odstavec 2 protože e, musí být chráněni naši spotřebitelé v EU a musí mít možnost počítat s tím, že bude rychle podniknout nějaké kroky, například také při stahování e, vozidel, odvolávkách a vidím, že někteří zde souhlasně kývají, protože to je opravdu e, důležité téma, protože každá oběť dopravních nohod je příliš mnoho. Děkuji a nyní pan Šouté za zelené. Děkuji. Děkuji. Děkuji za udělené slovo, děkuji eh, zpravodajovi za jeho dokument. Já jsem předložil pár pozměňovacích návrhů jménem své frakce. Většinou se týkají zvýšenou eh, kontrolu a ta kontrola ohledně schvalování typu by měla být co víc, nejvíc nezávislá. A je také zapotřebí, aby občané a další orgány viděli, že se vozidla chovají odlišně v laboratořích a v silničním provozu a že tady je prostě něco jiného, co je napsáno v katalogu a něco jiného je potom to, co se odehrává v reálné životu. E, někteří kolegové e, již řekli, že e, spotřebitelé, pokud dojde k nějakým E, nejasnostem či přímo e, škodám, tak e, mají, musí mít možnost rychlé náhrady, rychlého narovnání, případně očkodnění. A rovněž bych chtěl zdůraznit udržitelnou mobilitu, to je velice důležité. A poslední bod se týká ochrany údajů. Musíme zajistit, aby jsme dodržovali příslušnou směrnici a e, v tomto směru text e, bude ještě doplněn pozměňovacími návrhy. Nakonec všem nám jde o jeden stejný cíl. Thank you very much. Děkuji vám. Jako Soltisi, a to je závěr rozpravy k návrhu stanoviska. E, chcete to ještě stručně schrnout, kolego? Pokud mohu, eh, tak bych chtěl jenom říct, že prakticky se všemi eh, těmi eh, připomínkami souhlasím. Je to téma, a to mě těší, že, které nevyvolává nějaké politické rozmíšky. A samozřejmě hodně toho souvisí s legislativou, která už je předmětem trialogu, ale klíčové je, klíčovou je ta otázka náhrady, pak je tady ta eh, schvalování eh, typů a eh, musí tady být mnohem lepší od škodnění těch, kteří byli prostě předmětem nějakého zavadějícího, nějaké zavadějící informace a jistě se ty věci dají ještě všechny zlepšit. A jak už tady lidé řekli, e, samozřejmě, že nám jde především o to, aby nedocházelo k žádným úmrtím na silnicích. My jsme letos v létě měli ve Spojeném království nejhorší e, automobilovou nehodu za posledních 30 let. Ty věci se prostě dějí a je obrovsky důležité, abychom se snažili je snížit jejich počet, abychom v závěru dospěli k nulovým eh, nehodám a eh, budeme se zabývat pozměňovacími návrhy, všemi dalšími připomínkami. Děkuji, je to důležité téma, jde nám o záchranu životů. Hlasovat v IMCO budeme 28. září a v TRAN bude dokument schvalován v říjnu. To je konec naší rozpravy dnes odpoledne. Chci vám všem poděkovat. Sejdeme se v pondělí 27. září v 15 hodin. Hezký večer všem.